Tak to nebo tak. Der Präsident. Pan předseda. Tímto zahajuji hlas, eh, dnešní schůzi a chtěl bych oznámit eh, výsledky dnešního eh, hlasování. zřízení, působnost složení a funkční období vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy jak v Unii, tak mimo ní. Toto bylo přijato. a e, nadále správní spolupráce v oblasti daní, prodloužení některých časových lhůt v důsledky pandemie, e, zamítnuto pozměňovací návrhy 1 a 6 a 2, 3, 4, 5 tyto návrhy byly přijaty. Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19. Návrh 1 byl přijat a potom eh, Evropská občanská iniciativa dočasná opatření, pokud o časové lhuty pro fáze sběru, ověřování a přeskumu v souvislosti s řízením nákazy COVID-19. 7, 8, 10, 11 bylo přijato. Eh, pozměňovací návrhy 1, 2, 3, 4 odpadají. 6, 9, 12, 13 a 14 byly přijaty a číslo 5, tento návrh byl zamítnut. A potom um, usnesení pozměňovací návrh návrhem usnesení protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda, 30 zamítnut. Odstavec prvního textu přijat, odstavec 2 původního textu přijat, odstavec 3 původního textu přijat, odstavec 4 pozměňovací návrh 61 zamítnout, eh, pozměňovací návrh 20 zamítnut, 35 zamítnut, 21 zamítnout, 31 zamítnut. 62 přijat. Odstavec 5 původního textu. 22 přijat, 53 přijat, odstavec 6 původního textu, část 1 a 2 přijato, 36 zamítnut, odstavec 9 původního textu, obě části přijato, odstavec 10 původního textu přijat, pozměňovací návrh 32 zamítnut, jednička eh, zamítnuta 66 přijat, 23 zamítnuto, 24 zamítnuto, 25 zamítnuto, 26 zamítnuto, 40 přijato, 44 přijato, 67 zamítnuto. 14 původního textu, všechny čtyři eh, části odpadají. 63 zamítnuto, eh, při, trojka přijata, eh, desítka je přijata, jednáctka přijata, šestnáctka původního textu, obě části přijaty, 37 přijat, 55 zamítnut, 12 přijat, odstavec 19 původního textu, obě části přijaty, 33 zamítnuto, 21 ve všech čtyřech částech původního textu přijato 6 zamítnuta, 38 zamítnuta, 39 zamítnuta, 64 zamítnuta, 27 zamítnuto, 41 přijato, 45 přijato, 65 zamítnuto, 13 zamítnuto, 46 přijato, 7 přijato, 8 zamítnuto, 28 zamítnuto, 29 zamítnuto, 54 přijato, 47 zamítnuto, 48 zamítnuto, 49 zamítnuto, 50 přijato, 2 zamítnuto, 14 zamítnuto. Potom eh, část eh, původního textu EU úvodní ustanovení zamítnuto, 57 zamítnuto, 15 zamítnuto, 51 přijato, a 52 eh, rovněž přijato. Eh, to jsou tedy výsledky hlasování a ty eh, výsledky, které jsem přečetl, uvidíte na webových stránkách a druhá část hlasování 45, tedy o 13.45 se zahajuje hlasování do 15 hodin a jedná se o stejný e, postup, tak jako e, u e, předchozích hlasování a tímto zahajuji druhé hlasování do 15.00 a výsledky se dozvíte v 17.30 a tímto přerušuji toto zasedání. Děkuji.